ku prospěchu svých občanů. A Evropská unie je připravená pomoct. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Situace v Albánii bude vyřešená. Já bych rád ukončil tento bod rozpravy touto myšlenkou a rád bych postoupil k dalšímu bodu na pořadu jednání. Týká se prohlášení komise, skandálu s odposlechy v Bulharsku. V první řadě bych rád požádal pana komisaře se, aby se ujal slova. Prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte mi, abych zdůraznil, že evropské právo chrání elektronic- důvěrné informace v elektronickém přenosu. A to se týká veškerých odposlechů, sledování, komunikace, čili nemůžeme mít odposlechy bez souhlasu uživatele. Takže v oblasti například obchodních transakcí, například odposlechy jsou předmětem konkrétních podmínek. Podmínky pro výjimečné odposlechy musí být poskytnuty eh, zákonem a musí být proporcionální v rámci demokratické společnosti, musíme eh, chránit veřejný cíl, to je například eh, veřejná bezpečnost, nebo eh, musíme bojovat proti zločinnosti. Všeobecné zásady evropských zákonů musí být také respektovány. Zdá se, že bulharské právo a zákony naplní tyto požadavky a zákony o elektronické komunikaci, o zvláštních vyšetřovacích metodách mají nástroje pro vyšetřování, dohled a e, přístup k osobním datům. A přitom jsou respektována e, základní práva. Jedná se o právní naplňování těchto povinností a je tedy povinností je bulharských úřadů, aby jak právní, tak procesní záruky v bulharské legislativě, které se týkají zvláště vyšetřovacích metod, byly respektovány. Komise zdůrazňuje nutnost, aby členský stát respektoval základní lidská práva a také zajišťoval um, procesní eh, pravidla. Musí být vše v souladu se zákonností, čili se všemi zákony. Eh, bulharská vláda učinila nutné kroky a zjistila, zda eh, bylo na místě používat eh, tyto postupy a zda došlo ke zneužití zvláštních vyšetřovacích metod. Komise neobdržela žádné stížnosti, které se týkají odposlouchávání elektronické komunikace, ale neustále sledujeme stávající situaci. Chceme zajistit naplňování evropského práva. Köszönöm szépen. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři. A nyní za politické skupiny. Nejprve vystoupí pan Bosutil na tři minuty za ALS. Děkuji, pane předsedo. Mě tato rozprava velice překvapuje. Dokonce se o tom nemluvilo ani v příslušném výboru, ve výboru Libe, než se to dostalo sem. Opatření, které je předmětem této rozpravy, je legitimní. Je to legitimní nástroj, právní nástroj, který lze využívat v boji proti zločinu nejmenším dokazuje, že Bulharsko myslí vážně tu obrovskou výzvu boje proti korupci a organizovanému zločinu. To je něco, co jsme po Bulharsku už dávno chtěli. A opatření, které předpokládá právo, lze uplatňovat legitimně. A my očekáváme, že bude uplatňováno legitimně. Právo předpokládá, že telefonní odposlechy si může vyžádat pouze prokurátor anebo orgán činný v trestním řízení, jako je policie, anebo národní bezpečnostní složky, pokud mají podezření, že příslušná osoba se účastní trestné činnosti a také poté, kdy to schválí soudce. Zákon o využití specifických spravodajských prostředků záměrně tyto věci omezuje a stanoví, že tato opatření lze využívat čistě za účelem boje proti organizovanému zločinu anebo na ochranu národní bezpečnosti. Sezbírané informace musí být utajené, musí být důvěrné a mohou být využity pouze pro ty účely, které stanoví zákon. A také platí parlamentní kontrola, prověrka tohoto systému, aby tady byly určité pojistky, především záruka zachování důvěrnosti občanů a dodržování ochrany údajů. A podle mého názoru Tady vůbec nejde o porušování práva. A proto, když útočíme teď na tento nástroj, bude to znamenat, že je to nezodpovědný útok na snahu členského státu bojovat proti organizovanému zločinu a korupci. Tento útok poškozuje Bulharsko do značné míry, protože tento boj má obrovský význam pro tuto zemi ve světle mechanismu pro spolupráci a ověřování a také vzhledem k případnému vstupu této země do šengenského prostoru. A jediným možným vysvětlením pro tuto rozpravu se tedy zdá, že je politicky motivovaná. Děkuji. Děkuji. Já se omlouvám, právě už jsem chtěl použít kladívko. A dalším řečníkem je pan Svoboda. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl jedním z těch eh, v tomto parlamentu, kteří se zasazovali o přijetí Bulharska do Evropské unie a jsem velice rád, že se Bulharsko stalo členem, ale jsem velice zklamán, že současná eh, bulharská vláda používá takováto opatření. Samozřejmě plně podporujeme boj proti korupci, to je důležitý boj a je nezbytný, ale a také eh, plně podporujeme to, co řekl komisař, že musí existovat v Bulharsku zákony, které budou tedy umožňovat i e, odposlechy. E, a e, komisař se také zasazoval o to, aby respektovali evropské standardy a také, aby byly úměrné. Je to úměrné, když za tři roky tyto odposlechy vzrostly z 6 tisíc v roce 2008 na 16 tisíc v roce 2010. Je to úměrné, když pouze 2% těchto odposlechů ehm, jdou k soudu a, po, a e, na základě nich e, padne 2% rozsudku, je spravedlivé a úměrné, že e, toto řízení filtruje ministerstvo vnitra. Proč je rozhodování není přenecháno e, justici? co si ministr vnitra počne se všemi těmi e, odposlechnutými informacemi. Myslím, že je potřeba monitorovat, co se děje se zbytkem všech těch takto naschromážděných údajů a eh, je to zpráva v parlamentu v Sofii, ale i v dalších, ale i v médiích eh, v Bulharsku, že existují závažné pochybnosti o tom, že ministr vnitra dokáže tyto informace ochránit. Už došlo k jejich úniku. Ano, samozřejmě, my souhlasíme s rozšířením šengenských hranic i na Rumunsko a Bulharsko, ale na druhou stranu, když se podíváme na toto dění, nebudeme překvapeni, že řada lidí se bude stavět kriticky k takovémuto rozšíření Schengenu. A eh, je potřeba, aby se komisař zeptal bulharské vlády, jestli dokáže Eh, učinit přítrž eh, takto chybnému používání eh, metod vyšetřování a jestli dokáže přesvědčit orgány činné v trestním řízení, aby přestali používat odposlechy tak, že, pod, že porušují evropské zákony. Děkuji, pan Stojanov. Se hlásí modrou kartou. Pan Kováč. Pane Svobodo, já mám pro vás otázku. Vy jste mluvil o roce 2008 a 10. Odkud máte ty údaje? A myslíte si, že ty údaje jsou správné? Říkal jste, že u soudu bylo využito jedno či procenta od poslechů údaje v Bulharsku vypadají úplně jinak. Pokud je o počet osob, vůči kterým byly použity speciální vyšetřovací techniky. Za rok 2010 dostali soudy 40 od poslechů a v roce 2009 30 Máme odlišná čísla z bulharských zdrojů, ale možná komise má pravdu. Ale pokud vím, a to je tedy z jiných bulharských zdrojů, tak je velice nízké procento případů, které jsou dány státnímu zástupci a velice malé eh, procento vede k odsouzením to je, co víme. Tyto informace máme k dispozici z jiných zdrojů. Myslím si, že to bylo i e, v parlamentních zprávách z bulharského parlamentu a komise by se na to měla podívat, protože jak to, že je to skandál v Bulharsku? Je to i skandál zde? Já myslím, že se musíme podívat, e, co zatím vším je. Pane e, Svobodo, přijmete ještě modrou kartu od pana Stojanova, prosím, pan Stojanov. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručný, stručná otázka. Hovoříte o vyšetřování, které je prováděno ministerstvem vnitra. To je pravda, ale byla to socialistická vláda, která takto rozhodla, aby to bylo řešeno uh, Eh, na tomto ministerstvu, byli to tedy členové vaší politické skupiny. Look. Podívejte se, pane Stojanové. Jak říkal pan Bosutil, je to otázka politických stran. Podle mě ale ne, je to otázka základních lidských práv a otázka dodržování evropského práva. Pokud je o převod na ministerstvo vnitra. A za druhé, pane Stojanové, Důležité je, jak se to využívá. Můžete použít stejný nástroj velice otevřeným, omezeným způsobem, anebo stejný nástroj můžete použít velice dalekosáhle. A jak už jsem říkal, je velice zajímavé, co se pak děje s těmi údaji, které uchovává ministerstvo vnitra. O to hlavně jde. Protože tady vždycky hrozí určité nebezpečí, když máte tolik údajů a nedáte je prokurátorům, že se že dojde ke zneužití těch údajů, možná na základě politické nebo osobní motivace. A proti takovému zneužití musíme bojovat. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je paní Diana Wallis. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři za velice pečlivě zvážené prohlášení. Ti, kdo mě znají v tomto parlamentu, vědí, že jsem tady už 12 let, budou také vědět, že v takovýchto rozpravách nerada vystupuji. Ale zhruba před rokem jako místo předsedkyně tohoto parlamentu jsem byla požádána, abych navštívila Bulharsko, abych tam mluvila o stokholmském programu pro spravedlnost. A je jasné, že náš program pro spravedlnost přešel od důrazu na bezpečnost k důrazu na spravedlnost. A my všichni ve všech členských státech musíme správně nastavit tuto rovnováhu. A vzpomínám si, že když jsem byla v Bulharsku, bulharští soudci měli velký zájem o to, co děláme a čeho chceme dosáhnout na celoevropské úrovni. Ale minulý týden mě překvapila návštěva v Bruselu v mé kanceláři. Lidé, kteří mluvili o Bulharsku v tom smyslu, že k lidem chodí příslušníci tajných služeb v noci, domů. To je něco, co je mi zcela cizí a těžko pochopitelné. A je pro mě velice obtížné postavit se tady a mluvit o tom. Nicméně, zdá se mi, jak už říkal pan Svoboda, že současná legislativa, která teď platí pro telefonní odposlechy, nazývejme to pravými jmény, je zřejmě v pořádku, ale už proběhla kontrola ze strany nezávislého orgánu, nicméně teď to prověřuje parlamentní orgán. A znamená to, že se méně respektují práva? Vypadá to, že ty počty stoupají. A z toho zřejmě vyplývá, zřejmě to zdůrazňuji, že je snadnější získat o soudce souhlas s takovouto možností a rychlejší. A jeden z důvodů, proč chci mluvit, souvisí také s iniciativou občanů nebo s občanskou iniciativou. Zdá se, že lidé mají pocit, že jsou pod tlakem, aby stáhli podpisy. Musíme v příštím roce implementovat Evropskou občanskou iniciativu. A já žádám komisi, aby to hodně sledovala. Děkuji. Děkuji. A není svoboda a demokracie, pan uh, Paška. Předsedo a, a uh, vážení kolegové, používání speciálních uh, prostředků na sledování je vždycky citlivé. Často se setkáváme s podezřením, že vládní moc je používá nejen na boj proti organizovanému zločinu, ale i na sledování a potlačování politické opozice. Situace v Bulharsku je ale mimořádně zvláštní. Když informace získané odposloucháváním telefonických rozhovorů za nejasných podmínek nekončí v příslušných složkách, ale objevují se v různých médiích. Bulharský premiér dokonce prohlásil, že nejvyšší státní představitelé jsou také stále odposloucháváni s pravodajskou službou, údajně v zájmu boje proti korupci a organizovanému zločinu. Nestává se často, aby se předseda vlády přiznal k tomu, že má takovou obrovskou důvěru eh, ve své nejbližší spolupracovníky, že je musí eh, nechat sledovat, aby neupadli v pokušení spolupracovat s organizovaným zločinem nebo se nechat korumpovat. V, každým, v každém případě situace v této oblasti v Bulharsku je zvláštní a já si myslím, že by bylo dobré našim bulharským přátelům pomoci uspořádat poměry při aplikaci příslušné legislativy. Děkuji za pozornost. Elnézést kérek, nem adok kék Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, nemohu vám dát slovo, pokud máte modrou kartu, protože všichni chtějí říci a něco a tak to bychom nikde neskončili. Takže prosíme, umějte se slova, až přijdete na řadu. A nyní za nezařazené eh, pan Stojanov eh, minuta půl. Dámy a pánové, v bulharštině máme takové přísloví, co se stane eh, v dnešní debatě. Ten zloděj má je zloděje, protože máme vládu a, a v podstatě mafie se dostala do vlády k moci a teď se vláda sama otrávila. V podstatě eh, politici byli zbyti během demonstrací a v, byli tam vlci v rouše beránčím a já jsem se také zapletl do této demonstrace a dokonce tři roky jsem čekal na soud. Policie byla demonstranty. Nyní protestujete, například si vzpomněte na novináře Stogianova, který byl ubyt téměř k smrti a nyní si stěžujete na naši cenzuru. Během eh, vašich dob naše občané neměli žádná práva. Soudy byly skorumpovány a takto fungovala vláda. V podstatě používáte tuto rozpravu, aby se zabránil Bohlasku, aby se připojila do šengenského prostoru a přitom hovoříte o naší eh, kriminální vládě, ale to vám neprojde, protože v podstatě je vše takové, jako bylo předtím. Mnohokrát děkuji. A nyní po zástupcích politických skupin jednotliví řečníci. Jako první Maria Nedalčeva na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, Každá rozprava v Evropském parlamentu odráží zájem evropských občanů. Ale dnes vidíme, jak je možné zneužít evropskou scénu k naplňování korupčních politických cílů v národním rámci. Evropskou agendu nemůžeme zaměňovat za agendu vnitrostátní. Nemůžeme to vykládat jako odpovědné, nebo, nebo nemůžeme to brát jako odpovědný přístup. Je také o to, za jakých hodnot bulharští občané zvolili své europoslance. Vidím bulharští občané v této rozpravě takovou hodnotu nebo takovéto hodnoty, já tom velmi pochybuji. Samozřejmě je třeba dodržovat ústavní právo. Ovšem jsou tady určité meze. A potom pochybné skupiny začínají sledovat jiné cíle. Chtějí diskreditovat Bulharsko a bulharskou vládu, která se snaží skoncovat s korupčními postupy. Já bych ráda zdůraznila několik věcí. Objevují se obvinění, že počty odposlechů se zdvojnásobily. Oficiální údaje jsou jiné. Ale o tom mluvit nechci. Chci se zeptat na něco jiného od kdy jsou počty těchto případů transparentní. Od té doby, co naše vláda nastoupila do funkce ve jménu transparentnosti a volného přístupu občanů. Za druhé, někdo mluvil o nezávislém orgánu, nezávislé kanceláři, která prověřuje využití speciálních vyšetřovacích prostředků. Ale ta kancelář stejně nikdy nefungovala. Bulharsko je parlamentní republikou. Respektujeme ústavu a proto byl zřízen speciální parlamentní podvýbor, který má prověřovat využití speciálních vyšetřovacích prostředků. Členy tohoto podvýboru jsou členové všech politických stran. A chci poznamenat, že vládní strana nemá právo předsedat tomuto podvýboru. Jak vidíte, Bulharská legislativa poskytuje veškeré záruky pro právoplatné využití speciálních vyšetřovacích prostředků. Status quo je velice těžké změnit, ale ještě těžší je vybudovat něco pozitivního. Nicméně nejobtížnější je zjistit nebo vidět, jak někteří zástupci Bulharska, jedné z nejdemokratičtějších zemí Evropy, sledují úplně jiné cíle než my tady. Děkuji. Dobrá, děkuji. Dalším řečníkem je pan Moraes na dvě minuty. Pane předsedo, myslím, že je vždy nepříjemné, když nějaký členský stát uh, musí takto na veřejnosti prát špinavé prádlo. Takže ve stejném duchu jako paní Wallis chce říci, že můj členský stát, moje vláda, když se vyšetřovala tedy Spojené království, eh, co se týče eh, operací, kdy eh, obvinění z terorismu byli ilegálně mučeni pro vyšetřovací účely, že já sám jsem se aktivně účastnil tohoto vyšetřování své země, protože bylo nezbytné toto provést celoevropsky. Proč a proč dnes hovoříme o tedy interní úpravě e, od poslechu bulharské vlády, ne kvůli Bulharsku, ale protože jsme společenstvím hodnot. Jako společenství hodnot a co se týče otázek vznesených komisařem, e, cituji, že od poslechy je potřeba používat jenom výjimečně, E, já nejsem právník, ale paní Valisová ono, e, ano, e, také potvrzuji, že odposlouchávání je potřeba používat pouze výjimečně. Pakliže se používá nevhodným nebo disproporčním způsobem nebo ne v souladu se zákonem, tak se stane pomůckou v útocích organizovaného zločinu, které musíme potírat v Bulharsku i jinde. Stane se zbraní státu a je jedno, jaká politická strana zažehla tuto debatu. Přejít od boje s organizovaným zločinem a přejít k disproporčnímu využívání nebo zneužívání odposlechů je e, tedy důležitou otázkou, kterou Evropská unie musí řešit. Dnes je to Bulharsko, zítra to může být jiný členský stát. Já bych rád požádal e, kolegy napříč politickými stranami v tomto parlamentu, jestli někdo se stane svědkem eh, disproporčního nebo nevhodného používání eh, takovýchto eh, prostředků, aby to řekl. Jestli někdo popírá disproporční využívání odposlechovacích metod, tak jak to řekl pan Svoboda, já jsem neviděl nikoho na žádné straně této debaty, že by popřel, že nedošlo k nadměrnému využívání. Eh, já se velice omlouvám. Já se, velice... Já se omlouvám. Musím vás přerušit, protože jste překročil řečnickou dobu. V Itálii se používá toto opatření v boji proti mafii a také je to použito při obvinění Berlusconiho. V podstatě tím, že eh, měl nezletilé prostitutky. Jak víme, vláda používá odposlechy k tomu, aby kriminalizovala opozici, aby využila strach v celé společnosti a Takovým způsobem chce identifikovat eh, své oponenty jako zločince, čili eh, se chová jako policejní stát a nerespektuje lidská práva. To může vést eh, k násilí ve společnosti. Já si myslím, že Evropská unie a Evropský parlament musí neustále sledovat vývoj situace v Bulharsku. Musíme snížit zmenšit škody, které vznikly eh, při vládních krocích. Děkuji a nyní má slovo pan Štraser na dvě minuty. Vážený pane předsedo, pane komisaři, já jsem velice pozorně naslouchal této debatě i předchozí debatě k Albánii. Jaký rozdíl? Tam se napříč politickými stranami jsme se všichni snažili o korektní a neutrální tón. Tady se navzájem zbytečně napadáme. Tam bylo cílem to, aby obě dvě eh, velké strany spolupracovaly. Tady je cíl některých z vás eh, vrazit, eh, vrazit jak, do, do bulharské politiky. Tady jde bohužel o to, že zase vlastně z jedné strany parlamentu eh, padají obvinění. Eh, proč to, kolegové, děláte? Jak to, že od vás neslyším žádná fakta? Eh, používáte pouze fráze, že jsme slyšeli nebo máme informace z určitých zdrojů či pramenů. Proč to říkáte? Proč tam nejedete a proč tam nepošlete příslušné výbory parlamentní? Jak to, že nepoložíte eh, komisaři žádost či otázku. Ne, tady eh, vlastně si vynutíte veřejnou debatu, protože tuto debatu chcete z politických důvodů. A to eh, odmítáme, my to nechceme, my nerozumíme tomu, že vlastně používáte bulharskou vládu a bulharský lid jako předmět vašich, vašich mocenských ambicí. Samozřejmě, že je pravda, že je potřeba mít právní stát, funkční justici a to se správně říká eh, u takto senzitivních událostí, že musí být parlamentní kontrola a tu ale tato vláda také nasadila. A já jsem vděčen že i komisařka Malmströmová minulý týden v Sofii řekla, že je to interní diskuse v Bulharsku a že tady pan komisař také řekl, že bulharská vláda eh, tak sama učinila všechny nezbytné kroky. Někdo žádá o otázku, používá modrou kartu, takže dám slovo Kolega tam stále také filmoval podpisy a říká, že je z bulharské delegace. Nevím, protože zdá se, že všichni bulharští poslanci jsou zde. Je divné, že někdo vejde do místnosti, filmuje nás, když hovoříme a také eh, dělá záběry podpisů na prezenční listině. Možná by se naše služba mohla podívat, co se děje, aby cizí lidé takto vcházeli do poslanecké sněmovny a sledovali. Co se... Skutečně to tak bylo, když to nevíš, tak nemluv. Klidem, eh, képviselő úr, no, Zjistíme, co se děje, děkuji, učiníme nezbytné kroky. Takže nyní modré karty. Můžete reagovat později, prosím, nezdvojujte svoji řečnickou dobu. A nyní má slovo paní Jotova na minutu. Prosím. Pane předsedo, dnešní diskuze se netýká jenom od poslechu Bulharsku, ale také z nebokových trendů směrem ke zneužívání nebo porušování lidských práv v Evropě. Jde o pravomoci jednotlivých bulharských orgánů. Jistě ty to musí vyřešit. Pokud je o evropské právo, Bulharská legislativa je řádně harmonizovaná. Máte pravdu, pane komisaři. Problémy spočívají v oblasti implementace. A tady se ptáme, pane komisaři, co uděláte, abyste zabránil zneužívání evropského práva. A ptám se také pana Štrasera. Jde o stokholmský program, Směrnice 9446 a celou řadu dalších aktů, protože v Bulharsku veřejně slyšíme, na veřejnosti slyšíme odposlouchané konverzace třeba lékařů bez nějakého právního základu, aniž by tito lidé měli možnost obhajovat se u soudu. Velký nárůst využívání odposlechů je nepoměrný, pokud je o úspěšné využití těchto důkazů u soudu. Údajně měly být na základě iniciativy komise zřízeny nezávislé orgány v členských státech. Odposlechy jsou velice účinné a já si myslím, že komise by měla využívat nebo kontrolovat zákonné využívání těchto mechanismů. Nyní Stanimir Ilčev na dvě minuty. Pan Stanimir Ilčev. Děkuji, pane předsedo využití speciálních vyšetřovacích prostředků narostlo v Bulharsku. A široká veřejnost je znepokojena. Bulharský parlamentní orgán prověřuje využívání těchto prostředků a to právě bylo zdrojem kritických poznámek. A já vyzývám komisi, aby si je přečetla. A jsou tady další důležité otázky. Co řekne komise těm, kdo neví, jak je, jaká je křehká rovnováha mezi bezpečností a svobodou. Odsoudí komise ty, kdo využívají státní prostředky za účelem naplnění svých politických nebo dokonce osobních cílů? A nakolik bude komise vyzývat Bulharsko, aby zaplnilo zjevné legislativní mezery? Je jasné, že informace získané tajně dostávají nejenom speciální vyšetřovací týmy, ale také političtí představitelé na vysoké úrovni. Policisté filtrují informace, ale přitom to dělat nesmí. Žádosti o schválení od poslechů nejsou vždy opodstatněné. Bulharské orgány činné v trestním řízení mají takový, eh, takovou tendenci kontrolovat každou živou bytost. A soudci, ne politici, tvrdí, že bude ten systém nepořádku, nebo je to velice nejasné. Proti netransparentnosti musíme vystoupit. Musíme bojovat za lidská práva, za základní svobody a neporušitelnost soukromí. Musíme si připomenout, že Stockholmský program není nějaký exhibit v muzeu. Má udělat z Evropy prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A nesmíme dovolit žádné politické straně nebo vládě, aby zatlačila nějaký členský stát do kouta, kde nebude žádná svoboda, žádná spravedlnost a žádná bezpečnost. Mnohokrát děkuji a nyní pan Kovačev. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, Pane komisaři, vážení kolegové, co nám řekla komise, potvrzuje, že legislativa v Bulharsku, která je uplatňovaná s používáním speciálních vyšetřovacích nástrojů, je v souladu s evropskou legislativou. Každý členský stát musí zaručit svým občanům základní lidská práva a také procesní práva. Co vyvolalo dnešní diskusy? mám jednoduchou odpověď na o tuto otázku. Eh, v Bulharsku byla zahájena volební kampaň a nyní byla přemístěna eh, na scénu Evropské unie. Každý chce získat eh, politický kapitál a je jasné, že evropské instituce podstatě hovoří o jednotlivých eh, politicích, kteří všichni byli skorumpovaní během své politické kariéry. Zazněly tady různé otázky, ale bych chtěl říct, si vtip. Eh, údajně kolegové, kteří odešli, byli vedeni ve svých eh, úmyslech, aby Eh, maximálně ublížili bulharské vládě. Jsme Bulhaři a zdá se, že jsme v opozici s eh, bulharským lidem, místo toho, abychom spolu spolupracovali. Současná bulharská vláda oproti bývalé bulharské vládě je ve velice obtížné situaci. Nejen, že jde o diskreditaci eh, politické eh, vládnoucí strany, ale celé země. Co se dnes stalo, je skutečně ostudné a je to politování hodné. Během posledních několika dnů bulharští kolegové z opozice eh, vykreslili hrozný předobraz situace. Hovoříme o eh, hladomoru, chudobě, netransparentnosti. V podstatě se snaží naprosto diskreditovat Bulharsko, ale ta pravda je někde jinde. Nejsou tady nějaké nájemné vraždy. Korupce, eh, všechny korupční kanály byly přerušeny, to znamená, že veškeré peníze, které plynuly vládě, byly přerušeny, takže máme dobrou situaci pro zahraniční investice. Máme parlament, chceme se účastnit všech evropských postupů jako spolehlivý partner a opět se omlouvám všem kolegům, protože je to ztráta času, protože se jedná především o předvolební kampaň. Děkuji. A slovo má pan Joan Enchiu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace odposlechu je ilegální. Je to skutečně závažná situace, ale co je ještě závažnější, že to není jediný případ, který je zaznamenán v Evropské unii. Pane komisaři, tato diskuse by se měla týkat také jiných členských států, také Rumunska. E, roku 2011 došlo také k odposlechům soukromých eh, hovorů, aniž by byl jakýkoliv soudní příkaz, eh, takže je to porušení jak národní, tak evropské legislativy. Tady eh, jsou zakázány jakékoliv vstupy do soukromého života, nesmí to být učiněno bez souhlasu soudce. Takže diskuse mezi politiky, novináři, vše je zaznamenáváno. Především se to týká opozičních stran a dochází k porušování základních lidských práv. Speciální vyšetřovací prostředky jsou zneužívány při odposleších. Jsou odposlouchávány televizní hovory všech opozičních politiků a je to skutečně také naléhavá situace a žádáme zásah Evropské komise protože dochází k porušování demokratických principů ve dvou členských státech. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo paní, panu Uručevu dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Evropská komise uvádí, že bulharská vláda se postavila odhodlaně eh, k destrukci organizovaného zločinu a korupce. Je, poprvé, je to poprvé, kdy se podařilo dosáhnout eh, hmatatelného pokroku. Eh, a proto zvedli bulharští občané ruku ve volbách v roce 2009 používá se všech eh, zákonných prostředků k odhalování a vyšetřování a stíhání organizovaného zločinu. Nebuďme naivní. Organizovaný zločin má bohaté zdroje, a ty je z bezprestnosti a nečinnosti. A nyní se rozhodl se pomstít a snaží se diskreditovat dokumenty a odposlechy, které byly manipulovány. V médiích se pohybují lidé, přinášejí do médií videonahrávky, pásky, dokumenty a vypukla skutečná hysterie. Všechno nasvědčuje tomu, že by to mohla být pravda, ale ve skutečnosti je to všechno projev přání různých zločinných skupin. V Bulharsku neexistuje žádný skandál s odposloucháváním. Co však v Bulharsku je, eh, dochází k pokusu diskreditovat vládu a její eh, snahy bojovat s organizovaným zločinem a korupcí. Pachatele trestných činů se snaží sklízet plody své práce a ovlivnit nadcházející eh, volby. Myslete na to. Děkuji, děkuji vám. A nyní pan Kalfin, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl pár slov komisaři Píbalksovi. Viděli jsme velkou propagandu. Máme tady koaliční partnery, nacionalisty. Ti předložili bulharskému parlamentu zprávu, ve které se uvádí, že vláda nejdřív filtruje informace a teprve potom je posílá soudům. V této zprávě bylo uvedeno, že vláda nechrání důvěrné soukromé informace a že tyto informace se dostávají do médií. A také se v této zprávě uvádělo, že došlo k porušování lidských práv. Také zneužití celé řady základních nástrojů. A komise musí porovnat bulharskou legislativu a její uplatňování s tím, co se požaduje od všech ostatních členských států. Nám nejde o propagandu nebo ideologii, Komise musí vzít na vědomí skutečnosti a analyzovat je. Děkuji, už je opravdu pozdě, omlouvám se, nemohu vám dát slovo na základě modré karty. Přejdeme k panu Nejinskému, paní Nejinské na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jednou z posledních řečníků na seznamu a tak mám příležitost se pokusit shrnout dnešní debatu. Není to debata o odposlouchávání, není to ani debata pro či proti nějakému konkrétnímu ministrovi. Je to debata o zásadách a hodnotách Evropy a je přirozené, že tu debatu vedeme zde v Evropském parlamentu. Je to debata o svobodě, lidských právech, demokratických zákonech a proto to nemůže být pouze záležitostí jedné země. To je to, co sledujeme od pádu eh, berlínské zdi. Pakliže eh, občané ztratí důvěru v zásady a hodnoty Evropy, přijdou eh, o všechno, ztratí všechno. Za druhé, dnešní debata je debatou o pravdě. Pravda není ani pravicová, ani levicová. Nemůže být ani poloviční pravdou. Pravda je vždycky jedna jediná. Je to pravda, kterou musíme pojmenovat a jasně definovat. Za druhé, dnešní debata je debatou o odpovědnosti. Odpovědnosti současné vlády, ne vlády minulé nebo budoucí, protože ta současná vláda odpovídá svým občanům a e, její občané ji mohou buď podporovat, anebo vůči ní být v opozici. Nic jiného nemá co dělat s demokracií. Děkuji. Omlouvám se, že jsem eh, špatně vyslovil vaše jméno, ale teď přistupujeme k postupu Catch the Eye. A slovo si bere, nebo máme šest řečníků na seznamu. Nejprve paní Eliana Ivanová, která jako první má jednu minutu. Předsedatel, уважаеми Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, po tom všem, co jsme si tady vyslechli, mohu jen říct, že jsme zase jednou byli svědky ubohého pokusu bulharské opozice přenést vnitropolitickou debatu na půdu Evropského parlamentu. Strany, které dřív byly vládě, dělají všechno, co mohou, aby diskreditovali Bulharsko v očích evropských partnerů. Kdo má pravdu, kdo pravdu nemá. To není otázka, na kterou dnes dostaneme odpověď. Ale budeme si pamatovat ta nepříjemná slova, která tady dnes večer zazněla. Vážení kolegové z opozice, pokud nedokážete k bulharské vládě přistupovat konstruktivně, pokud nedokážete předkládat konstruktivní podložené návrhy, tak aspoň nestůjte v cestě těm, kdo se konstruktivní a objektivní snaží být. Děkuji vám. Pan Viganin. Já bych chtěl Nechtěl jsem hovořit eh, v rámci Catch the Isle, ale neměl jsem možnost položit otázku. A chtěl bych se tedy zeptat pana Štrasera. Pane Štrasere, nemohu souhlasit s tím, že nejsou k dispozici žádná data, žádné informace o eh, využití speciálních vyšetřovacích eh, prostředků. Nejvyšší kasační soud uvádí 15 946 schválení eh, použití takových prostředků a pouze 1918 eh, se dostalo k soudu. To je velice nízké procento. Takže máme téměř 16 000 schválení a to znamená, že 5 až 10 eh, bulharských občanů bylo odposloucháváno eh, v roce 2010. Eh, Pane Štrasere, je to, co děláte také v Rakousku? Souhlasil byste s takovými to praktikami, aby se používaly ve vaší zemi? Hovoříme o svobodě, demokracii v každém členském státu Evropské unie. Tedy musíme o tom hovořit i zde v Evropském parlamentu. Ano, děkuji a nyní paní Parvanová má minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala Evropské komise, jestli je si vědoma toho, že 27 případů u Štrasburského soudu skončili úspěšně na straně žadatele v souvislosti s policejní brutalitou. Státní agentura pro národní bezpečnost prošetřuje občanskou iniciativu a lidé jsou pod tlakem, aby stáhli podpisy. Účastníci těchto iniciativ jsou vyslýcháni na policii. Policie se taky předvádí v tom smyslu, že zatýká příslušníky vládní opozice a ti, to stojí proti vládnoucí straně, jsou vykreslováni jako nepřátelé společnosti a to je pro mě hluboce znepokojivé. Včera při oficiálním zasedání našeho vedení s vedením strany GERB se na nás tlačilo, abychom stáhli otázku k ústnímu zodpovězení. Jaká opatření chystá komise, aby přispěla obnově občanských práv v Bulharsku. To není debata mezi Bulhary, to je debata o lidských právech. Děkuji vám. Jedná se o postup Catch jak jistě víte, a nyní dávám slovo panu Hansi Péterovi Martinovi. Děkuji, pane předsedo. Já uh, jsem se chtěl uh, na vás obrátit. Je velice smutné, když se všichni uh, pokoušíme. To nemá smysl, když mě neposloucháte. Uh, když chceme, aby parlamentní debaty byly živější a potom nemůžeme využít možnost modré karty. Myslím, že vlastně by ta debata měla eh, velice eh, vlastně pěkný kvalitativní Eh, kvalitativní rozměr, pane předsedo, to nemá vůbec eh, smysl, když mě neposloucháte. Už tak jako tak se tomu dlouho říká parlament karaoke, když eh, se snažíme, snažíme něco říci a člověk není vůbec vyslechnut žádným způsobem. Dalším řečníkem je pan Balcitis. Na jednu minutu. Pane předsedo, chtěla jsem se jenom připojit k tomu, že eh, předstíráte, že nevidíte modré karty. A vzhledem k tomu, že se všichni chtěli zúčastnit eh, diskuse, tak eh, bych chtěl poděkovat kolegům, kteří skutečně poslouchají. Chtěl jsem vyslovit své zklamání. Pane Štrasre, toto skutečně nebyl dobrý demokratický projev v mé zemi, která se snaží naplňovat demokratické zásady. Tehát eh, Balcitis képviselő urat kérem. Požádal bych eh, pana Bakedis, aby pohovořil. Má minutu. Pane, Pane předsedo. Opravdu je to velice složitá otázka. Když se podíváme na informace, které jsou k dispozici, tak zdá se, že tady existuje problém a mohu pouze souhlasit s kolegy, kteří hovořili přede mnou, že to není otázka pouze Bulharska. Hovoříme o evropských hodnotách a všichni musíme respektovat všechny, všichni musí eh, zúčastnit diskuse, musí mít možnost zúčastnit se této diskuse. Máme chartu základních lidských práv a svobod, ať už se to týká Bulharska nebo Litvy, kterou zastupuji já, tak všichni musí dodržovat tuto chartu a v této chartě se jasně uvádí, co eh, vlády mohou nebo nemohou dělat, ale důležité, že musí respektovat základní lidská práva. Takže Vážený pane komisaři, měl byste se velice pečlivě podívat na tuto diskusi, protože to je konfrontace, která jasně eh, cítíme v této místnosti, ale je to trošku umělé a přehnané. Paní Jusmenová, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Je přirozené vést debatu, když hovoříme o obecných eh, evropských hodnotách, jako jsou třeba lidská práva a je zvláště důležité o nich hovořit v době, kdy jsou ohrožovány. Zdá se to být paradoxní, ale eh, ty projevy se všechny nesly v jednom duchu, protože ze všech vyznívalo znepokojení. Eh, liberální a li, eh, liberálové a socialisté si vyžádali tuto debatu, protože jsme znepokojeni, jestli eh, v Bulharsku je právní stát a v jakém je stavu. My chceme ujistit naše voliče, že jsme bdělí a že budeme tyto hodnoty bránit. Z těch projevů kolegů z EPP zaznívalo znepokojení. Doufám, že jejich sdílené znepokojení povede k řešení. Eh, pan Ernády eh, si vyžádal projev s modrou kartou. Prosím, máte stručně slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem liberální demokrat, jak v Evropě, tak v Itálii a někdy u nás s kolegy z mé strany často eh, vlastně napodobujeme komunisty jenom vlastně kvůli tomu, že eh, jsme v opozici vůči současné vládě. Z toho, co jsem si přečetl, se zdá, že totež se eh, děje socialistům v Bulharsku, protože jsou nazýváni zločinci prostě protože jsou v opozici. I my jsme někdy nazýváni komunisty. Ale O těchto záležitostech lze někdy žertovat, ale takovéto chování eh, může někdy být vlastně až nebezpečné. Eh, náš eh, ministr zahraničních věcí jel do Damašku a řekl, že Sýrie je demokratickou zemí, která plně uspokojuje požadavky eh, na modernizaci, které si přejí její občané. Pakliže takto eh, se chová náš ministr, tak my v Evropském parlamentu musíme promluvit. Vy jako komisař to musíte pečlivě hlídat. Mnohokrát děkuji. A nyní bych rád předal slovo panu komisaři Píbalksovi. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, to byla velmi zajímavá rozprava. Ale rád bych zúraznil tři věci, které jsou podle mě zásadní. Postup přistoupení k EU, kterým prošla moje země, není snadný. Když je země přijata do Evropy, domníváme se, že jako členský stát může zaručit základní lidská práva, a také uplatňování evropského práva. U tohoto konkrétního sektoru máme specifické předpisy. Je to směrnice, která se týká zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v elektronické komunikaci. Takže komise opravdu dlouho sleduje implementování legislativy Evropské unie v členských státech a je to o ní známo. Já vám teď tady podávám určitou zprávu a já myslím si, že byste měli komisi důvěřovat. Jakmile dojde k porušení evropského práva, komise s tím něco udělá. Když k němu nedojde, komise dělat nebude nic. Takže komise si je vědoma situace, sleduje ji a když to bude nutné, tak budeme reagovat. Ale myslím, že bychom neměli zacházet dál než kam sahají struktury komunitárního práva. A komise se rozhodně bude držet rámce komunitárního práva. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Věřte, pokud mohu něco říct, jsem také z bývalé komunistické země